Té námitky nevidím žádné, takže tento mandát je potvrzen. podpis eh, aktů eh, v rámci eh, běžné legislativní procedury. Společně s předsedou rady ve středu podepíší pět takovýchto aktů v souladu s pravidlem 74 jednacího řádu parlamentu. Názvy těchto aktů budou uvedeny v protokolu. Od strany EPP frakce evropských socialistů jsem obdržel nominace do výboru a parlamentních delegací.